přerušuji zasedání až do 15. hodiny. Děkuji za účast těm, kteří tu zůstali až do konce. Čili nyní přerušujeme zasedání do 15. hodiny.